Dear colleagues, good morning. Drazí kolegové, krásné dobré ráno. Pak, když s tím budete souhlasit, myslím si, že bychom mohli zahájit naši dnešní schůzi. Jsem si jist, že kolegové se k nám připojí během našich diskusí. Vítám tady všechny účastníky a vítám také naše panelisty a samozřejmě také velice vítám naše kolegy z výboru DV a místo předsedkyni výboru DEVE. Jak víte, máme společné slyšení k tématu přeskum strategie EU pomoc za obchod jako eh, důsledek nebo v, v, v rámci hodnocení eh, konference, která se konala v Ženavě a, a máme významné údaje z této konference. Máme tady panelisty, kteří nás o tom budou informovat, stejně tak jako náš kolega, který se účastnil konference Paul Rübich a budeme diskutovat o výsledcích této konference na politiku Evropské unie v tématu pomoc za obchod. Tato iniciativa byla zahájena v roce 2005 a na základě ministerské konference v Hongkongu a je to součást vývoje do, rozvoje Doha agendy. E, mnoho miliard byla dána k dispozici pro podporu e, této akce Aid for Trade. 146 rozvojových zemí získali eh, pomoc v obchodě pro toto schéma, samozřejmě zejména azijské a africké země. Evropská unie a členské státy eh, jsou vlastně na prvním místě v této iniciativě a přispěly z 12,7 miliardy pouze v roce 2014, což je zhruba 30 veškeré pomoci. Samozřejmě musíme aktualizovat rámec, během, eh, v rámci něhož dává, poskytujeme tuto pomoc. Musíme zabezpečit, abychom eh, zajistili trvale udržitelný růst a přispěli také k rozvoji mikro, eh, malých a středně velkých podniků. Jistě tady zazní celá řada nových myšlenek a já bych využil pouze jednu minutu s tím, abych propojil dnešní diskuzi, včerejší diskuzi, kde jsme hovořili o Africe a Evropská komise nám řekla, že v příštích 20 letech budeme potřebovat 18 milionů eh, pracovních příležitostí ročně. Eh, a to, k čemu dochází teď v Africe, že už tam dost, získávají 3 miliony pracovních míst ročně, takže si jistě dovedete představit, že naše dnešní téma je relevantní s hospodářským vývojem, ale také s tou významnou záležitostí, která je s námi a která nás neopustí, a to je také migrační krize. A nyní bych rád dal slovo zástupci výboru DV, panu místopředsedovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, velice stručně eh, bych řekl něco úvodem za výbor INTA. V některých zemích propojení mezi vývojem a obchodem byly dobře pochopeny. Já přicházím z Finska, kde už po dlouhou dobu Eh, máme eh, kombinaci eh, v jednom portfoliu pro tyto záležitosti. Máme jedno ministerstvo pro obchod i pro rozvoj. Jak už jste řekl, sdílení a čerpání fondů je zaměřeno na pomoc rozvojovým zemím, aby zvýšili svou obchodní kapacitu a Tedy nejedná se pouze o strategický záměr, ale také je to finančně relevantní. Hlavním cílem rozvojové pomoci a spolupráce zůstává vymícení chudoby v dlouhodobém e, měřítku a také zlepšení kooperace s našimi partnery. Důležité je, aby revize či přeskum strategii e, přispěl ke koherentnosti rozvojové politiky v rámci Evropské unie. Já se těším na naše panelisty, kteří nás budou informovat o výzvách a příležitostech, které před námi stojí. Takže teď předávám opět moderování mému kolegovi. Děkuji vám mnohokrát. A Eh, v přípravě této schůze jsme oznámili, že než si vyslechneme panelisty, dovolte, abych dal slovo našemu kolegovi Paulu Rubigovi, eh, který se účastnil té šesté globální konference v Ženevě k tomuto tématu Aid for Trade. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát Eh, drazí přátelé, domnívám se, že je nesmírně důležité, že Evropský parlament, protože my jsme odpovědní za naše, pro naše občany, hleděl na to, co můžeme učinit pro vytváření nových pracovních příležitostí, pro uschopnění občanů, pro to, aby získali práci. A chcete-li mít spotřebu, musíte mít podporu ze strany výroby. A jsou to vždycky významná práva spotřebitelů, abyste si vybírali zboží, o kterém se domníváte, že je pro vás to nejlepší. A to je základem pro dovoz a vývoz, protože když si můžete dovolit něco levněji, v lepší kvalitě, E, na nějakém jiném místě na světě, tak samozřejmě zvyšujete svou obchodní kupní sílu. To znamená, že dovoz navyšuje kupní sílu pro naše občany a export, vývoz, když vyrábíte a dostáváte mzdu, e, tak samozřejmě se rovněž zvyšuje kupní síla i vývozem. Eh, to znamená, chcete-li dosáhnout lepší situace prostřednictvím eh, vývozu a dovozu, je třeba zohledňovat také tato práva spotřebitelů. Eh, je to něco významného pro spotřebitele, ne tolik pro velký průmysl, protože ten vlastní užitek z Aid for Trade mají naši občané nejenom na naší, ale i na druhé straně. Jak víte, konference v Sítlu, eh, kde byla zahájena tato iniciativa, byla poměrně komplikovanou aktivitou, protože nikdo nebyl ochoten okamžitě vyjednávat tenkrát, ale VTO ukázala, že je možné dosáhnout pokroku a eh, na konferenci v Hongkongu s Pascalem Lamy se nám podařilo mít eh, tuto agendu obchodu eh, Trade Facilitation, čili usnadnění obchodu a také Aid for Trade, to znamená pomoc eh, rozvinutých zemí rozvojovým zemím. Tato pomoc pro, za obchod je nesmírně důležitá. Tou aktivitou ze šesti zemí, které získaly Aid for Trade Asia. Azie byla 1%, Afrika 8 a viděli jste včerejší údaje Měli jsme velkou diskusi o africké situaci, eh, kde eh, se také o tom velice diskutuje v Evropském parlamentu a my se speciálně zaměřujeme na Afriku a Aid for Trade v této oblasti je nesmírně nápomocný eh, z těchto důvodů, o kterých jsme diskutovali včera, a 37% jde do nejméně rozvinutých zemí. Regionální programy přita, znamená, byly čerpány z 15% a více než tři čtvrtiny eh, šly do čtyř sektorů, a to je doprava, skladování, eh, výroba energie, dodávka energie. Výroba energie je vlastně základem, stejně tak jako voda a hospodaření s vodou. To je základem pro udržení zdraví občanů a samozřejmě také minimální částky jdou na finanční a bankovní služby, zejména propojené s novými aktivitami i e, na internetu, e, kde finanční služby získávají stále větší význam. Evropská unie a členské státy investovaly 12,7 miliard eur od roku 2014 a já se domnívám, že konference eh, udělala velice dobré monitorování na obou stranách s těmi, kdo získávali peníze a s těmi, kdo je vydávali. A alespoň eh, Eh, když se podíváme na dotazník hodnocení, tak to z toho vyplývá, je to významný nástroj, který nám ukazuje, jak veřejné a soukromé služby mohou být aktivní s různým způsobem eh, pojednávání případů v rámci programu Aid for Trade a v rámci jejich projektů došlo k analýze ve zprávě, která byla předložena na té šesté konferenci a já bych rád skutečně poblahopřál za tuto zprávu hodnotící, protože ta nám ukazuje nám na politické úrovni, eh, jaké jsou úspěšné případy a eh, to vypadá s nejrůznějšími rozvíjenými aktivitami, které přinesly opravdu užitek. A pro Evropský parlament je to velice nápomocný nástroj pro další diskuse, kde můžeme zaměřit nový pohled, nový úhel pohledu na tuto agendu a uvidíme, jakým způsobem můžeme náš náhled a náš postoj zlepšit. Evropský parlament společně s Mezinárodní parlamentní unii, byla to Erika Mann a já, kdo jsme založili eh, tuto, eh, zahájili tuto konferenci VTO v Ženevě, kde alespoň jednou za rok se setkáváme na ministerské úrovni s jinými poslanci světa. Naposledy v Bali jsme měli více než 400 účastníků na této konferenci s ministry obchodu a VTO řídící výbor v rámci Evropského parlamentu je velice dobrým nástrojem abychom viděli, jak můžeme rozvíjet multilaterální rozměr při sbírání zkušeností v rámci dosahování bilaterálních i multilaterálních dohod. A proto náš fokus, náš úhel pohledu se teď zaměřuje na nevládní organizace, na posílení role žen, na usnadnění obchodu. A toto setkání v Ženevě, kde bylo více než 1500 účastníků, Měli jsme tady více než 50 různých akcí a bylo to sice, byla to široká škála toho, e, e, jak demonstrovat e, možnost dosáhnout lepší situace. Rád bych řekl, že klíčovou záležitostí, na kterou se zaměřujeme, je vytvořit určitý most od toho digital divide, od té digitální propasti, co tedy můžeme udělat zejména v oblasti agendy v této oblasti eh, digital divide, čili digitální propasti pro ženy. A myslím si, že jste mohli vidět, že všichni byli aktivní v rámci toho toolboxu, čili souboru nástrojů protože posílit ženy, to je jedna z významných akcí, jak dospět k lepší situaci. A poprvé došlo k implementaci dohody o usnadnění obchodu Eh, to je zkušenost, která 22. září 2017 byla zhrnuta. Eh, my jsme studovali velice praktické případy v rámci VTO, kde bylo poukázáno na hranici mezi Keniou a Ugandou, eh, co znamená prakticky dohoda o usnadnění obchodu a co se tam zlepšilo. Obě země dostaly zhruba 200, měli zhruba 200 nákladních vozů každý den, které překračují hranici a bylo velice dobré vidět, že, sedm ze sedm, eh, eh, že tyto dodávky byly uskutečňovány eh, v čase, který byl o 79% rychlejší než před podepsáním té dohody a e, místo předseda Gambie a ministr obchodu to také potvrdili. Jsou to členové nové vlády. My jsme rádi, že s nimi spolupracujeme a myslím si, že to propůjčí novou, nový rozměr e, pro Evropský parlament. E, ukázalo se, že tato konference o přeskumu poprvé byla přítomna na takovém druhu konferenci a velice děkuji VTO, protože se domnívám, že tato spolupráce bude velice plodná i pro budoucnost. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Pole, za všechny tyto informace a komentáře a za nové údaje. A teď bych chtěl zahájit první panel dnešní schůze a jako první eh, jako prvního vítám pana Michaela Robertse, který je ředitelem oddělení e, pomoci pro obchod e, ve VTO. Tuto funkci zastává už od roku 2009 a proto vedl také přípravu na šestou globální revizi pomoci pro obchod. Pan Roberts e, se přidal k VTO v roce 2001 a původně začal kariéru v oddělení pro zemědělství. Takže prosím, máte slovo zhruba na 7 až 8 minut. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že PowerPoint už běží. Takže jak jste už zmínil ve svém eh, slově úvodem, Evropská unie a její členské státy eh, přispívají zhruba třetinou k celkové pomoci pro obchod. Eh, to číslo je patrně ještě o něco vyšší, když vezmeme v úvahu čísla prostřednictvím multilaterálních organizací. Aktualizace vaší strategie pomoci pro obchod z roku 2008 by měla tedy reflektovat nové trendy v oblasti rozvoje. A proto je teď eh, skvělá příležitost pro to, abych vás informoval o výsledcích eh, globální revize pomoci pro obchod v roce 2017. Děkuji tedy za pozvání a za možnost promluvit k vašemu výboru. Pan poslanec Rybik eh, se zmínil o tom, jak vypadají statistiky eh, globálního přehledu. Vidíte na slajdech některá tato čísla, která už citoval. A v tom omezeném časovém prostoru, který mám, eh, bych chtěl zmínit čtyři témata. Jsou to přesně ty věci, které jste vypíchli už vy. Digitální konektivita, financování, usnadňování obchodu a empowerment, posilování pozice. Já se pokusím rozvést tato témata o něco hlouběji. Eh, děkuji za laskavá slova eh, ohledně naší zprávy a eh, já jsem velice rád, že tři eh, autoři této zprávy eh, sedí vedle mě a Katy Suominen se s námi spojí pomocí videokonference. Takže k digitální konektivitě. Tak Evropská unie momentálně zkoumá právní strukturu jednotného digitálního trhu Ostatní jsou samozřejmě ve zcela jiné fázi co do rozvoje digitálního obchodu. A Mezinárodní telekomunikační unie říká, že stále ještě 3,3 miliardy lidí žijí offline a z toho eh, nebo každý čtvrtý Afričan je online. Takže kromě této digitální propasti je tu ještě propast ohledně přístupu k trhu. Ti, kdo nejsou online, nemají přístup k trhu se zbožím a službami a duševním vlastnictvím, který je na internetu k dispozici. O čemž se jistě blíže zmíní eh, Katy, až se dostane ke slovu. Je to samozřejmě závažná překážka pro ekonomický růst a rozvoj a je to také překážka pro růst obchodu v rozvojových zemích. Rozvojové země mohou podniknout několik pozitivních eh, rozvojových kroků, aby vyrovnali stranu nabídky a stranu poptávky. Ta strana nabídky to je dostupnost eh, digitálního připojení a eh, poptávka to je cenová dostupnost digitálního připojení. K tomu se dostaneme ještě později. A pokud se soustředíme na tu poptávku, tak eh, lze říci, že v nejméně rozvojových zemích zhruba 50% lidí je pokryto broadbandovým připojením, nicméně eh, velice málo jich, eh, si jich může dovolit platit připojení. Tak eh, jdeme dál. Tady vidíte několik povědomých tváří. Světový summit eh, informační společnosti. To se vracíme na počátek eh, tohoto tisíciletí. To byl proces, na základě kterého se vyvinuly národní plány internetové konektivity v rozvojových zemích. A konektivita si samozřejmě žádá finance. Výzkum, který provedla OECD eh, v rámci globálního přehledu, říká, že zhruba 560 milionů dolarů je eh, hodnota, která šla eh, v roce 2016 na podporu internetové konektivity. Většina financí v této oblasti pochází ze soukromého sektoru. Takže z toho plyne závěr z této konference, že si musíme položit otázku, jak každé euro pomoci nebo každý dolar pomoci mohou přispět k tomu, aby investoval soukromý sektor. Tím se vracíme ke komisaři Mimicovi a k jeho evropské strategii externích investic a k tomu, čím se nyní zabývá váš výbor. A sice jak aktualizovat evropskou strategii eh, pomoci k obchodu. V rámci VTO také probíhají e, úvahy o e, návrzích, které byly podány ohledně usnadňování investic a digitálního obchodu. Invest, e, usnadňování investic nicméně ve VTO zůstává citlivým tématem. Pan poslanec Rybik se zmínil e, o tom pohraničním přechodu Buzea, e, kde bylo jasně patrno, jaký vliv e, má usnadňování obchodu. Stále ještě nás však čeká hodně práce v této oblasti. A myslím si, že jedním z hlavních zajímavých závěrů z globální revize je to, že debata o usnadňování obchodu souvisí s e-commerce, s digitálním obchodem. Když si představíte eh, digitální eh, obchod, eh, tak si představíte spíše balíčky než kontejnery. A když máte zákazníky, kteří používají kontejnery, tak jsou potom potíže z balíčky, které také mohou tvořit překážku pro přeshraniční obchod. A potom eh, ještě pod takovou poznámku pod čarou, ke které se můžeme vrátit potom v otázkách a odpovědích. Část té diskuze se točí ohledně toho, jak zlepšení eh, usnadňování obchodu může pomoci v situacích, jako jsou pomoci eh, proti následkům katastrof. Potom třetí z těch čtyř tematických okruhů empowerment. Tady bych se vrátil ještě k digitálnímu obchodu. Jeden ze závěrů konference zněl, že je potřeba více než jen digitální připojení, abyste se mohli účastnit digitálního obchodu. Eh, jestliže existují eh, dovednosti a regulatorní prostředí eh, a jestli to prostředí je nepřátelské pro malé a střední podniky, tak tím horší je situace pro ženy, pro podnikatelky. Objevují se však pozitivní znaky toho, že dárci a vlády začlenují genderovou dimenzi do programu eh, Aid for Trade a eh, postupem času jistě obdržíme více dat, údajů a výsledků. Co tedy dělat dál eh, po této revizi? Evropská unie se samozřejmě nějakým způsobem rozhodne aktualizovat strategii a to, jak ji aktualizuje, bude mít zásadní dopad na tuto diskuzi. Samozřejmě z důvodu financování, ale e, kromě toho i vzhledem k tomu, e, jak e, jakou váhu má Evropská unie ve VTO. Stojí před námi dobře známé výzvy, některé z nich už jste zmínili. Máme cestovní mapu, která stanovuje cíle do roku 2030 A e, já bych nyní se tedy už odmlčel, protože můj čas se chýlí ke konci. Přeji vám hodně zdaru při aktualizaci strategie pomoci pro obchod a jsem si jistý, že spolu zůstaneme nadále v kontaktu. Děkuji moc krát. A děkuji i za tu připomínku, že máme mezi sebou autory e, to, té globální revize. A nyní dávám slovo druhému řečníkovi, kterým je pan Franz Lamersen, eh, hlavní administrátor OECD od roku 1997, eh, konkrétně v ředitelství pro eh, rozvojovou spolupráci má na starosti práci eh, výboru eh, ohledně eh, obchodu a rozvoje, mimo jiné, a společně s panem Robertsem se podílel na vzniku té publikace, která byla představena v Ženevě. A dávám mu slovo na stejný časový úsek. Děkuji, pane předsedo, děkuji za mm, pozvání na tuto schůzku výboru. Vy jste um, velice dobře schrnul um, výzvu, kterou, um, eh, která, o kterém se již tady mluvilo, to znamená snažit se dosáhnout čínského růstu bez jejich uh, produkce karbonu. My uh, se musíme um, pokusit se navzájem rozumět a o mm, o to se vlastně snaží Aid for Trade. Takže já chci hovořit o minulosti, současnosti a budoucnosti. Michael a já jsme napsali dokument, který je také součástí dokumentace k této schůzce tohoto výboru. Velká, velký přínos této iniciativy, že to je globální partnerství mezi eh, rozvojovou komunitou v terénu v hlavních městech na společné agendě společnými cíly založené na transparentnosti, odpovědnosti, kdy můžeme vést dialog, eh, jak pomáhat rozvojovým zemím, aby měli prospěch s příležitostí přístupu k trhu. Um, další um, přínos globální iniciativy Aid for Trade, pomoc za obchod, je, že to je globální agenda, která souvisí s, e, s tím narrativem o rozvoji a pomoci od ekonomické krize jsme se ehm, snažili o to, aby peníze stále e, chodily do této oblasti. Pak se objevily výsledky a my jsme přišli s tou myšlenkou dotazníků. V roce 2013 jsme se e, připoji, šlo o zapojení se do globálních řetězců, které umožní e, Mm, rozvojovým zemím se zapojili. Například Samoa sice nevyrábí automobily, ale může dodávat eh, kabely japonským automobilkám. Takže to jsou příležitosti pro rozvojové země, aby se industrializovaly. Je eh, důležité také snižovat obchodní náklady, které jsou nejvyšší pro malé střední podniky, pro zemědělce. Uh, ty klesají, ale méně rychle než eh, v zemích OECD. Dále Michael a kolega také hovořil o prosazování konektivity, překonávání fyzických překážek. To velmi efektivní iniciativa v tom smyslu, že obchod je nyní eh, prioritou rozvojových zemí a také eh, dárci reagují a své strategie tomu přizpůsobují. V důsledku toho, jak už řekl pan kolega Rubich, toky um, Aid for Trade do rozvojových zemí stouply z 22 miliard na eh, 53 miliard závazků a 40 milionů výplat. Takže to je významný nárůst peněz eh, do této oblasti. Není to ale jenom o penězích. Otázka je, zda máme výsledky. Mnoho akademických studií ukázaly, že na makro i mikroúrovni jsou výsledky, závisí to samozřejmě na typech programů, na kontextu daných zemí. Ehm, byly tady ehm, analýzy provedené s tím, že když se vytvoří když vydáte jeden dolar, tak eh, se to vytvoří další prostředky, hlavně pro ty nejméně rozvinuté země. Takže eh, Ohlasy byly velmi pozitivní, ty případové studie, o kterých jste mluvil, to také potvrzují, což jenom potvrzuje to, že Aid for Trade zlepšuje život v rozvojových zemích. Lepší mm, Aid for Trade mm, bylo také je také součástí udržitelných rozvojových cílů. Je, jde o to e, dělat to lépe, lepší obchod, lepší pomoc za obchod. To je věc, která se nepodaří přes noc. Um, usnadňování obchodu je důležité, pro maximalizaci přínosu potřebujete infrastrukturu, interoperabilitu. Trvá to dlouho, ale děje se to, když se podíváte na Větnam, Bangladeš, Mauricius. Tam se to všude podařilo, trvalo to ale 10-15 let. Musíme se velice pečlivě eh, podívat na programy, kde privátně eh, veřejný sektor spolupracují. Zda PPP tedy skutečně fungují. To je mm, oblast, kdy soukromý sektor chce spolupracovat s veřejným sektorem jak vytvářet regionální programy, které jsou efektivní, když založíte rozvojové strategie na národních um, prioritách, um, musíte zajistit jejich integraci a jak jako dárce k tomu přistupujete. Pak je ta otázka finančních modelů. Když jsme začali před deseti lety, tak Většina pomoci byla mm, v rámci grantů, 40 úvěry, nyní se to změnilo, 60 úvěru, 40 grantů, co je tedy nejefektivnější. 60 eh, nejméně rozvinutých zemí nemají fiskální prostor podle AMF Mluvíme o eh, spojování činnosti, eh, především pro rozvojovou komunitu je důležité, abychom, aby tam bylo, um, abychom přitom ne, neničili jednotný trh. Musíme se zaměřit na různá závazná omezení v různých kontextech, díváme se na vazby mezi obchodem a investicemi. Potřebujeme zdůraznit, že tato agenda je dlouhodobá agenda, vyžaduje e, trpělivost a musíme um, také lépe komunikovat o naš, naše úspěchy, které jsou značné. Pro rozvoj komunity je důležité um, říci, že jsme um, postavili, dejme tomu, most nebo školu. Obtížně se to uh, srovnává, ale i, i jedné zajímavější téma než druhé. Hlavním cílem je samozřejmě snižování bídy. Ge- musíme ukončit geografickou izolaci, zaměřit se na netarifní bariéry, musíme zvyšovat přístup k financování, musíme podporovat e-commerce. Pak jsou tady další naléhavé problémy, klimat, eh, služby, STG mají velice komplexní cíle, musíme spolupracovat na integrovaném přístupu, musíme se zaměřit na ekonomické cíle, ekologické, sociální cíle, jak řekl Michael. Je tady velice důležitá role EU, protože jsou největšími dárci. A mezinárodní prostředí v této oblasti se mění hodně závislí na evropském společenství, aby eh, vytvořilo dynamickou strategii Aid for Trade. Děkuji a omlouvám se, že jsem přetáhl časovou, eh, časovou dobu. Děkuji. Eh, musíme samozřejmě využívat času co nejlépe a také technologie. Že moje otázka je, máme tady Skype spojený s Los Angeles? Ano, Eh, u vás je po půlnoci. Takže dobré ráno, děkuji, ano. Děkuji, že jste um, akceptovali eh, toto připojení. Eh, paní Suominen, ehm, já bych vás stručně představila, pak bych vám dal, předal slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, jednou z součástí programu Aid for Trade byla konektivita. Myslím, že to odráží um, určitých pochopení v dárcovské komunitě, e, že e-commerce přináší obrovské možnosti pro velké malé firmy, aby Eh, prodávali své produkty a služby po celém světě. Jsou to příležitosti pro ty, kteří byli vyloučeni eh, z obchodu. Jsou to malé střední podniky, zemědělci, ženy, podnikatelky, které tak dostanou příležitost, přístup k zákazníkům po celé planetě v reálném čase. Já vám ukážu několik slajdů. Doufám, že je máte. Můžeme přejít k mm, prvnímu slajdu. Ehm, tady vidíme offline prodejce. Když eh, spolupracujeme s eh, ostatními agenturami, vlastně ty se zabývají e-commerce, tak to ukazuje, jak v rozvojových zemích malé střední firmy využívají obchodu a jak eh, z toho mají prospěch. Když srovnáme společnosti, které prodávají online, které neprodávají a nekupují online, tak ti, kteří jsou offline, eh, mají třikrát nižší pravděpodobnost exportovat než eh, firmy, které fungují online. Takže 20 malých firm exportuje, 60 které prodávají online, exportuje. Takže další slide. Offline prodejci jsou méně diverzifikovaní, pokud exportují tak jenom na jeden trh. Když se podíváme na online prodence, tak ti, kteří prodávají online, tak jsou více diverzifikováni více než 50 na dva trhy. Eh, když se podíváme na údaje z eBay nebo Alibaba, tak ta čísla jsou ještě eh, výraznější. Ti, kteří právě přes eBay, tak jsou schopni exportovat třeba do 40 zemí. Když se podíváme na tyto, tento obrázek, tak si můžeme říct, co tady vlastně děláme. E-commerce, zajistí obchod a internacionalizace malých obchodů, ale tak to není. Intuitivně mm, ex, musí existovat určité prostředí, které bude příznivé pro obchod. A v rozvojových zemích je s tím problém, proto existuje Aid for Trade. Když mluvíme o e-commerce, tak to prostředí, je, to je něco jiného. Musíte mít nejenom infrastrukturu ICT, ale také logistiku, mm, online platby, které budou fungovat na různých trzích, elektronické zkušenosti, aby ti obchodníci věděli, jak prodávat, přístup k financování, krátkodobý kapitál. Takže tady celé Eh, celý systém, který umožní těmto firmám, aby vůbec začaly prodávat online. Jaké jsou výzvy? Jak, to je otázka, jak byste to prostředí popsali od, na, na stupnici od 1 do 10. Většina rozvojových zemích to hodnotí jako 5 nebo 6 to není spokojený zákazník. Pokud to jsou vaše zkušenosti s e-commerce, tak nejste moc spokojeni. Když se podíváme na Ganu nebo Bangladeš, tak ty výsledky jsou mnohem horší. E, často dvě, dva nebo tři. A často logistické problémy jsou nej, nejzávažnější. Pak se podíváme um, na to, jaké společnosti a e-commerce platformy co považují za největší výzvy. Vidíme, že logistika, přeshraniční logistika, pro malé a střední podniky to je velký problém. Současně digitální regulace se objevuje jako bariéra. Například jaké jsou jejich povinnosti, copyright e, souvislosti, pokud mají website e, v jiných zemích, pokud je tam vidět. Takže to jsou všechno výzvy, které se objevují. Další slide. Můžeme říct dobře. Dobře, tak firmy mohou vždy mít nějaký problém, proč bychom, proč by nám to mělo vadit. Pokud um, tyto, tato omezení zmizí, tak jejich tržby se zvýší o 30 mezinárodní tržby také o 30 To je velká věc pro malé podnikatele. Já sama mám malý podnik, pokud eh, díky odstranění regulační bariéry jsem můj obrat zvýšil 30 tak budu velmi spokojená, že ty bariéry jsou velmi důležité. Jak to souvisí s Aid for Trade? My si nyní začínáme uvědomovat, že toto je obrovská příležitost. E-commerce, digitalizace otevírá velké příležitosti pro rozvojové země, malé střední podniky. Ale často nám chybí data, jak eh, prioritizovat tyto výzvy. Ehm, třebujeme koherentnější intervence a stále máme um, Mm, instituce, které eh, se nutně nepřizpůsobily malým středním podnikům. Mm, my můžeme udělat více tam, kde využijeme znalosti soukromého sektoru, platformy e-commerce, platební platformy. Ty eh, vlastně eh, hrají výraznou roli, co se týče výzev a příležitostí. Já jsem měla možnost navštívit země jako Turecko, Bangladeš, Mexiko, kde je, e, probíhá velmi intenzivní dialog o politik, programech e-commerce. Takže myslím, že tady je velká příležitost. Já vám ukážu poslední slide. Když mluvíme o tom příznivém prostředí pro obchod, veřejný sektor, soukromý sektor společně, nemusíme dělat revoluci Aid for Trade Musíme ale stále pracovat na regulaci, usnadňování, propagaci exportu. Jsou to stejná témata. Ale musíme tyto oblasti trošičku přizpůsobit digitální době. Podporovat PPP, příležitosti kofinancování, které existují, a spolupráci s fintech, exportními společnosti, nové aliance mezi soukromým veřejným sektorem jak eh, řešit problémy eh, exportu mm, malých rozvojových zemí. Děkuji vám. Děkuji za tento jasný příspěvek, eh, jasně prezentované myšlenky. Myslím, že je nyní čas se obrátit na účastníky, dát jim možnost položit otázky. Naši tři panelisté mm, jsou připraveni odpovídat. Takže máte slovo. Paní kolegyně Hautala, děkuji mnohokrát. Myslím si, že je nesmírně aktuální, že, jak, že oba výbory velice seriózně diskutují toto téma. Já jsem členkou obou výborů. Ráda bych se panelistů zeptala na význam prostředí pro přitahování, pro lákání investic do hospodářského růstu. Jak vidíte možnost programu Aid for Trade pro podporu dobré, transparentní a odpovědné zprávy věcí a managementu a jas, jak stanovit jasná pravidla zdaňování, jaká jsou, jaké jsou tady povinnosti a jaké možnosti by měly být využívány v této oblasti. A za druhé, když hovoříme o Aid for Trade, Hovoříme samozřejmě o společnostech a podnicích. Jak vidíte, jak hledíte na význam odpovědného obchodování a průmyslu s ohledu na lidská práva, ekologické záležitosti a ochranu zaměstnanců? Hraje i to určitou roli v přeskumu Aid for Trade? Děkuji. A nyní Marie Šaké? Děkuji. E, je to skutečně nesmírně aktuální téma a já jsem, bych se ráda zaměřila na detaily digitálních aspektů a nezbytného přístupu k otevřenému světu internetu. protože by jistě bylo užitečné, kdyby řečnice nám mohly říci něco více o tom, jak by takové prostředí mělo vypadat. A já tady myslím například na zabezpečovací doložky, na doložky bezpečnosti pro lidsk, týkající se lidských práv pro onlineový provoz a jak by eh, takové prostředí například zákon na ochranu um, osobních údajů v rozvojových zemích eh, se promítl do digitální informace infrastruktury, která by mohla zahrnovat také kyberbezpečnost a lidská práva jakým způsobem se dá postupovat tady v rámci také legálního aspektu, právě protože Aid for Trade hraje tak zásadní roli. Moje druhá otázka se týká korupce. Jakým způsobem lze se vyhnout korupci v roli Evropské unie nebo ve způsobu naší spolupráce s vládami v rozvojových zemích a nakonec, a to je možná trošku širší bod, ale mě nesmírně zajímá, vidíme tady určitý trend v Evropské unii, eh, který podle mého názoru v sobě nese rizika eh, celou řadu nástrojů, včetně rozvoje a obchodu, jsou instrumentalizovány proto, aby se zastavily migrační proudy do Evropy. Eh, mohli by řečníci říci něco k implikaci tohoto faktoru, zda teda, tedy Aid for Trade eh, by se měl stát nástrojem zejména za tím cílem zastavit migraci a jak pracovat na takovýchto cílech politiky. Děkuji vám. Děkuji. Jenom bych vlastně e, se chtěl připojit k vaší otázce. Přesně to jsem se chtěl zeptat. Propojení Ed for Trade a migrační krizi. A nyní Imo Rodriguez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji všem panelistům za jejich významné příspěvky a také kolegyni, která nás informovala prostřednictvím Skypeu. Mám některé připomínky a dvě otázky. Vy jste řekli, eh, že máme 3900 milionů osob, které nemají přístup k internetu, zejména v těch nejchudších zemích, ale eh, včetně tedy některých oblastí v Evropské unii, kde máme taky velkou digitální propast. Eh, co se týče soukromých investic, když ty nebudou mít dostatečný užity, který si slibují, protože třeba nebudou mít dostatek osob, které by tyto investice realizovaly, jakým způsobem se budou financovat nezbytné infrastruktury pro překonání této digitální propasti. Navíc k tomu samozřejmě ještě nedostatek dalších věcí, jako materiálního zabezpečení a tak dále. Jakým způsobem tedy dojde k vytváření těchto infrastruktur vůbec k jejich zahájení? A já souhlasím s tím, že se hovoří o nezbytné spolupráci PPP, čili veřejno-soukromých sektorů, ale máte nějaké hodnocení toho, jak tento model PPP dosavat fungoval a jaké by byly možné mechanismy pro zlepšení, pro efektivnější PPP, pro zvýšení investic? Děkuji. Děkuji. A nyní Judky Tom Dudley. Děkuji. Mám dvě otázky, které Eh, vlastně, které vyplývají z otázek Heidi. A to se týče eh, politika eh, zaměstnaneckých práv, ekologie, trvale udržitelného rozvoje, které jsou obsahem různých obchodních dohod, také Aid for Trade – je velice připojeno, eh, je velice propojeno s cíly tisíciletí pro trvalý udržitelný růst. A jistě tady by mohlo dojít ke, ke zlepšení eh, zaměstnaneckých práv, eh, pakliže obchodní politiky by odrážely všechny tyto cíle. Za druhé, oblasti digitálního obchodu. Já jsem tak trochu zmatená Eh, máme tady stínového, eh, došlo eh, k hovorům o aktualizaci možností pro dosažení cílů tisíciletí pro trvale udržitelný rozvoj. A Chci se zeptat, zda tady existuje nějaké propojení s tou diskuzí o Aid for Trade Eh, v současném globálním kontextu, jak to vypadá v oblasti obchodu a služeb, anebo je to tak trochu jenom, možná, že udělám jenom takový hrubý přehled, ale jak to vypadá? Pomoc pro nejméně rozvinuté země eh, se poskytuje zejména prostřednictvím eh, specifických smluv pro usnadnění obchodu. Máme tady nějaké paralely s pomocí pro rozvojové země a jakým způsobem se tam odráží digitální pomoc. Děkuji mnohokrát. Kolegové, mám tady ještě o dva řečníky víc a potom bych rád uzavřel seznam řečníků, protože musíme poskytnout také příležitost panelistům na odpovědi. Pan Šuster, nejprve vám velice děkuji za vaše informace za vaši přednášku, protože by bylo nezbytné zapojit více soukromou ekonomiku do těchto otázek. A já bych Kate for Trade rád věděl, zda existují nějak, existuje nějaká regionální či sektorální odvětvová diferenciace. Regionálně tady mám na mysli tedy mezi jednotlivými skupiny zemí, ale takové v rámci jednotlivých zemí. Dokážu si představit, že existují rozdíly i ve venkovském, zdali je to spíše venkovská oblast nebo městská oblast. A otázka odvětvové diferenciace, rozlišování, tedy existují nějaké informace k tomu, že dejme tomu v tom a tom hospodářském sektoru je zapotřebí zejména těchto opatření a v onom jiná. To by mě nesmírně zajímalo. Děkuji. A nyní Alessia Moska. Děkuji velice krátce. Moje první otázka se týká aspektu, který tu zazněl, jak si k obec obecnému prostředí, k obecným možnostem. Jaký dopad bude mít současná mezinárodní situace ve VTO v souvislosti s programem pro obchodní pomoc, čili pro Aid for Trade? A já si kladu otázku, zda se tady také přemýšlelo o možnosti negativního dopadu současného vývoje situace. A druhá otázka, digitální konektivita všichni upozornili na to, jak nezbytné je to eh, všechny tyto otázky propojit, vytvořit příslušné infrastruktury, posílit kompetence. A jedna věc mě zajímá nejvíce, kdyby možná na to řečníci mohli zareagovat a sice jakým způsobem by se daly efektivně spojit ty různé pilíře pomoci bylo by zapotřebí třeba no prosto nové angažovanosti vlády nebo nová koordinace těch, kteří jsou odpovědní za tuto oblast. Děkuji mnohokrát. E, vzácní panelisté, máte tady samozřejmě nesnadnou, takřka nemožnou misi, nemožné poslání, protože vás požádám, abyste každý hovořili pouze tři minuty. Pan Roberts má slovo, děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za tu nemožnou úlohu já jsem zachytil několik opakujících se témat v těch komentářích. Pokud jde o investiční klima, tak eh, práce ohledně investičního klimatu je eh, základním prvkem eh, strategie pomoci pro obchod už od jejího počátku, možná ještě déle. Zajímavé je, že mnoho návrhů se projednává nyní v rámci VTO, které se týkají usnadňování investic. Určitě eh, znáte dohodu o usnadňování obchodu a nyní probíhají také eh, diskuze mezi členy o tom, jak zlepšit transparentnost investičního klimatu. O tom se bude diskutovat v nejbližších měsících eh, při přípravě na MC11 v Buenos Aires. Pak to byla další otázka, která se týkala odpovědnosti a problematiky korupce, tak velice důležité je uvědomit si, že dohoda o usnadňování obchodu eh, skýtá nejen předvídatelnost, pokud jde o vládní procesy, ale také o důležitosti příjmů eh, ze cla pro celou řadu rozvojových zemích, kde to tvoří příspěvek do rozpočtu. E, zvyšuje se předvídatelnost a zvyšuje se výběr e, finančních prostředků. Pak je tu digitální e, dimenze která je také důležitá v oblasti globální revize. Tady jsou možnosti, jak snížit korupci, jak zvýšit státní příjmy, takže tady v digitální problematice se skrývá důležité téma. Pokud jde o ochranu spotřebitele, tak eh, tato problematika je zatím vnímána jakožto první krok, eh, o který rozvojové země eh, usilují. A neřekl bych, že zatím se objevuje otázka bezpečnosti v této oblasti. Pokud jde o migraci, tak eh, jedna velice zajímavá diskuze, zase se vracím k dohodě o usnadňování obchodu, se točí kolem toho, že migrace má ekonomické následky. Mohou také nastat eh, přirozené přírodní katastrofy, které vyženou lidi z jejich domovských zemí. To je další příčina migrace. A pak tu během diskuze zaznělo to, že selhávající celní procesy mohou vést k tomu, že humanitární eh, pomoc eh, nedorazí na místo eh, že se hromadí někde jinde. Takže snížení těchto spoždění, těchto prodlev může také lidem pomoci zůstat ve své domovské zemi a znovu si tam vybudovat domov. Potom pracovní prostředí. To je otázka, která je obsažena v rozvojových cílích VTO se hlásí k rozvojovým udržitelným cílům SDG a samozřejmě existují různé přístupy u různých členů VTO. Někteří k tomu přistupují spíše bilaterálně nebo multilaterálně a jiní zase prostřednictvím preferencí. A konečně otázka, zda v rámci TISA budou existovat jiná pravidla pro bohaté země a e, ustanovení o zvláštním zacházení pro nejchudší země. Tak tady jsou ty diskuze poměrně dynamické v VTO. Kromě diskuzí o, investi- o usnadňování investic probíhají také diskuze o e, digitálním obchodu. E, existuje pracovní program o digitálním obchodu. A kromě toho také usnadňování služeb, což se dá interpretovat jako migrace, samozřejmě. Tam je ta debata možná trochu hloubkovější, eh, než to zvenčí vypadá. Teď jsem přetáhl ty tři minuty, ale děkuji vám za, za slovo. Děkuji a teď dávám slovo druhému řečníkovi, panu Lamersenovi. Prosím. tak já jsem se chtěl soustředit na několik bodů pouze, protože neodpovím na všechny otázky, to nestihnu. E, pokud jde o e, migraci, tak bývalý mexický prezident eh, jednou řekl Americe, buď vám pošlu své produkty, nebo vám pošlu své lidi. To už teď jsou zdí, bude trochu těžší, nicméně je to pravda. Vytvořit udržitelnou ekonomiku eh, tak, aby měla nějaké vyhlídky pro lidi. Eh, to je to, co nesmírně pomáhá zastavit toky migrantů. Pro vytvoření pozitivního prostředí v soukromém sektoru je potřeba vytvořit fungující regulační rámec. To není nic drahého, tady jde v podstatě o technické poradenství. Já si myslím, že vy v Evropské unii toto poradenství poskytujete na regionální bázi. Jako příklad bych uvedl přístup k digitálnímu obchodu, k internetu obecně. Jak už říkal Michael, dárci na to vynakládají 500 milionů ročně, což nevypadá jako hodně, nicméně ono to jde na ten regulační rámec rámec. A jakmile ten začne fungovat, tak soukromý sektor potom bude moci eh, začít se svou činností. Soukromý sektor se může zapojit a pákovým efektem jsme eh, zmobilizovali investice v hodnosti 800 eh, miliard. Je to v souladu se společenskou odpovědností podniků? Já si myslím, že ano. Je eh, v zájmu firem, aby kvůli sobě se zajímali o společenskou odpovědnost. Ne proto, že jim to nařizují vlády, ale sami kvůli sobě. Eh, příkladem, dobrým příkladem je textilní průmysl v Bangladeši. Mnoho evropských členských států se eh, sešlo se zástupci soukromého sektoru a domluvili se na zlepšení situace v textilkách v Bangladeši. Takováto partnerství veřejného a soukromého sektoru eh, fungují dobře, identifikují eh, ta závazná omezení, pokud jde o kofinancování, o to, zda něco funguje nebo nefunguje a o to, jaká ponaučení si lze eh, vzít. Světové ekonomické fórum a další organizace v Ženevě eh, velice dobře zjišťují, co funguje a co ne v spolupráci veřejného a soukromého sektoru. A potom, eh, jak zlepšit kvalitu pomoci, efektivitu pomoci. Tak OECD, a to neříkám, protože jsem z OECD, eh, OECD přišla s podle mého názoru skvělým principem, se skvělými principy, jsou to pařížské principy, odpovědnosti, vlastnictví stanovení priorit dané země, harmonizace procedur a usilování o výsledky. To jsou principy, které vzešly z mnoha let rozvojové spolupráce, jsou stále platné a mě trošku znepokojuje, a tím už budu končit, že když jsme byli v Ženevě a diskutovali jsme o zapojení soukromého sektoru, tak eh, někdo z některého evropského členského státu řekl, eh, možná bychom se mohli už zbavit těch pařížských principů. Já si ale myslím, že soukromý sektor je důležitý, eh, hraje obrovskou roli a má zájem na tom, aby byl zapojen. Ale abychom zmobilizovali soukromý sektor, tak to nesmí být holandský soukromý sektor nebo finský soukromý sektor. Musí to být soukromý sektor v těch rozvojových zemích s tím může náš soukromý sektor pomoct, ale musíme si dávat pozor, abychom e, neupadli zpátky do, tež, do těch špatných praktik e, starých 20-30 let, kdy šlo především o posilování našeho soukromého sektoru. I tady bych mohl uvádět špatné příklady, kdy se to stalo. Děkuji vám a já doufám, že ještě stále máme spojení s Los Angeles. Ano, děkuji vám. Takže ještě několik krátkých poznámek k těm e, velice dobrým otázkám. Nejprve, pokud jde o regulační prostředí, tak eh, já jsem během studie digitálních výzev pro eh, e-commerce zjistila, že všechny eh, tyto eh, otázky, jako jsou regulace a daně, eh, leží značně na srdci i malým podnikům, které se věnují digitálnímu obchodu. Takže stále ještě existují ty staré problémy, se kterými bojujeme už velice dlouho. A teď eh, máme možná eh, velkou příležitost, vzhledem k tomu, že mnoho rozvojových zemí eh, hodlá kultivovat prostředí malých a středních podniků a chce, aby se z nich stali online prodejci, aby mohli růst v oblasti exportu. To je možná dobra, dobrý impuls k tomu, abychom navazali dialog s rozvojovými zeměmi a řekli jim, vy chcete podporovat online prodejce, exportéry, zvyšovat podnikatelskou kapacitu svých ekonomik, ekonomik, tak eh, nechcete využít této příležitosti k tomu, abyste také zreformovali daně a regulační eh, prostředí, které těmto firmám dělá starosti a tím eh, bychom se mohli dostat k otázce migrace. Já hodně spolupracuji s velkými i malými podniky v sektoru e-commerce a většinou mají obavy z, z toho, z, z importních politik pokročilých ekonomik, pokud jde o online export. E, například je otázka, zda by e, nejméně rozvinuté země a rozvojové země mohli zrušit DPH v případě, kdy prodávají spotřebitelům na eh, evropský trh. Zkrátka, abychom se zbavili některých celních a daňových překážek u předmětů nízkých hodnot, které typicky vyrábějí eh, malé podniky. Nějaký preferenční režim eh, pro, pro trhy, jako jsou evropské anebo Kanada. Mm, to, se, to zaznívá poměrně často, tato myšlenka, já vám ji tedy tímto předávám. A mm, potom další oblast se týká ochrany osobních údajů a ochrany spotřebitele na internetu. tím se musíme v rozvojových zemích zabývat. Jak víte, probíhá tam značná eh, aktivita, eh, probíhají tam reformy regulačního prostředí, uspůsobení digitální éře. Eh, já jsem například analyzovala situaci v Latinské Americe a tamní státy se snaží zavést právní úpravy pro, eh, od, pro odpovědnost, ochranu spotřebitele u, u online prodejů a tak dále. A když hovořím s eh, firmami, tak ty mají obavy z toho, že vlády rozvojových zemí to často dělají tak nějak eh, izolovaně, že zkrátka zavedou to pravidlo a nenutně reflektují názory malých podniků i velkých podniků. Nicméně je potřeba dialog, aby nařízení bylo vyvážené, aby regulace byla vyvážená otázky eh, ochrany osobních údajů nejsou zas takovou zátěží a takovým omezením pro malé a střední podniky, které chtějí nabízet zboží na internetu. Podle mého názoru je velice důležité, aby si soukromý a veřejný sektor sedl k jednomu stolu a vedl dialog. Opravdu eh, posilování kapacity soukromého sektoru rozvojových zemí k tomu, aby přispěl svým hlasem do té debaty, tak to by bylo velmi ku prospěchu eh, regulačním reformám a mě to znepokojuje, protože některé země to dělají, řekla bych, diletantsky bez eh, zohlednění názoru soukromého sektoru. Potom bych se chtěla zmínit eh, o tom, jak eh, uvést vchod partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zatím probíhá předběžné úsilí o to zmapovat, eh, co dělají firmy jako eh, Alibaba nebo eBay, anebo malé eh, firmy jako Burundiša v Africe. Tady se dá pohlížet třemi způsoby na partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jedním z nich je zkrátka dialog. V rozvojových zemích je soukromý a sektor značně odtržen od veřejného sektoru pokud jde o e, pochopení e, síly technologií a toho, jaké regulace e, ty technologie potřebují, aby byly ku prospěchu firmám a samozřejmě spotřebitelům. Takže zkrátka skloubit tyto dvě strany a zařídit, aby pochopili vzájemně své potřeby a problémy. To je velice jednoduchá, jednoduchý krok. A za druhé je možné uvažovat o nových partnerstvích. Celní úřady eh, mají značné obavy z se situace ohledně balíkových zásilek. E, neví, co ty balíky obsahují a tak dále, takže proč nezavést nějaká nová data, proč nevyužívat data, která mají, které mají e, soukromé platformy, aby celní úřady mohly cílit na určité riziko na základě analýzy e, různých anomálií ve vzorcích zásilek a cílit na ty balíky, které mohou představovat potenciální hrozbu a e, aby nebrzdili legitimní provoz, který tvoří 90-95% všech zásilek. A konečně spolufinancování e, infrastruktury i podpory e, exportu v digitální éře. To jsou také aktivity, které lze provést jen jině se zapojením financí soukromého sektoru. To nezvládne veřejný sektor sám. zejména u té infrastruktury, tam je potřeba, aby obě strany eh, se dohodly a zavedly režim spolufinancování. Že tímto způsobem lze podnikat v digitální éře. Děkuji vám. Děkuji všem účastníkům za jejich eh, podnětné příspěvky. Eh, bylo to mnoho návrhů, mnoho velice kvalitních závěrů. Tím jsme u konce našeho prvního panelu a měli bychom se rychle vystřídat, změnit složení panelu. A já také s radostí předám předsednictví eh, této schůze svému kolegovi, eh, panu místopředsedovi Vejrenanovi. You your... Děkuji. Um, za vaše naše předsednictví. Jsme trošičku pozadu, ale je důležité dát každému z našich panelistů eh, tři minu, eh, osm minut, takže eh, prosím, ale byl, bychom velice rádi, kdybyste to stihli za kratší dobu. Posaďte se, prosím, já začnu. Náš první řečník je Marieta Lager, ehm, která je eh, náměstkyně generálního ředitele Evropské komisy, ehm, generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Pracuje na komisi od roku 2005. Začala jako ředitelka pro bezpečnost DG Energy a Transport a později ehm, ředitelka pro mm, dopravu a koordinaci vedoucí e, kabinetu komisaře pro dopravu. Předtím pracovala více než 10 let na vstupu Slovenska do EU e, ministerstvu zahraničních věcí a byla první velvyslankyní Koreper 1 Evropské unie. Takže prosím, máte slovo. 8 minut ale eh, velice, byli bychom velice rádi, kdybyste to stihla dříve. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise chci poděkovat eh, dvou obou výborům Evropského parlamentu za tuto příležitost projednat význam iniciativy Aid for Trade. Je to velice aktuální téma. Gratuluji vám k organizaci. Jak už jsem řekla, my potřebujeme v eh, revizi, musíme si položit otázku, zda to stále odpovídá. Naš, já budu citovat naši komisařku, žádná země se nikdy nerozmenula bez obchodu, takže Aid for Trade je velmi důležitým nástrojem pomoci zemím překonávat překážky, které by jim mm, eh, pomohly využívat mezinárodního obchodu. Od roku 2007 Evropská unie zvýšila 85 trade na 85, 85% na 70 milionů v roce 2015. Kolektivně je to největší dárce eh, globální, globálně. Nicméně i s tímto, s těmito čísly e, zbývá mnoho práce. Mm, Aid for Trade má pomoc milionům lidí mm, z bídy, ale přínosy nejsou stíleny rovnoměrně. Není rovná distribuce mezi občany, regiony, státy, především těmi, kteří jsou méně schopni se přizpůsobit konkurenci. Takže tyto naléhavé výzvy jsou často spojeny s negativním dobatem, dopadem globalizace a jak víte, nerovnost, nedostatečná zaměstnávání mladých, úroveň nerovnosti je vyšší, nerovnost je závažným problémem a více než tři čtvrtiny um, občanů v partnerských zemích je dotčeno úrovní nerovnosti, která je mnohem větší než před 25 lety. V roce 2015 48 nejméně rozvinutých zemí Eh, představovaly méně než 1% globálního exportu. Obchodní deficit exportu byl 14krát vyšší než v roce 2006. Důvody jsou eh, početné, často souvisí s nedostatečnou industrializací, regionální integrací, industrializací ekonomik, velkou závislostí na primárních komoditách a mm, Eh, distribuční mechanismy je třeba zlepšit s cílem dosáhnout vyššího hm, růstu. Je tedy eh, třeba zlepšit implementaci obchodních programů eh, na podporu produktivních investic. Jedno věc chci, abyste si zapamatovali. Udržitelnost musí být jádrem našich akcí ve prospěch investice a obchodu. Jak bylo eh, řečeno, Evropská komise navrhla ambiciozní investiční plán. Díky parlamentu a radě budeme schopni eh, publikovat toto nařízení do konce září ehm, v strategické radě 28. září. A musíme si položit otázku, co mm, mm, tedy z Aid for Trade zda stále odpovídá cílům, řeší obchodní kapacity s cílem propagace, vytváření dobrých pracovních míst. Nebudu mluvit o agendě 2030 a nutnost s tím sledit Aid for Trade, ale jak víte, komplexita, vzájemná závislost 17 SDG a cílů tak e, tyto nástroje musí lépe souviset s Aid for Trade. Od přijetí agendy 2030, víte, jsme se pokusili um, to sladit s evropským koncenzem a ukazuje to naši, naše odhodlání uh, fungovat efektivněji, přizpůsobit se novým výzvám. Já přeskočím polovinu mého projevu, aby byl čas na otázky. Naším cílem je e, zvýšit dopad Aid for Trade, aby obchod byl efektivnějším e, propagací udržitelného rozvoje. Takže revidovaná strategie je skutečnou příležitostí pro politickou koherentnost, e, která by měla větší výsledky. To je druhá tedy poselství. Musíme najít cestu, jak využít, jak aid for trade, tak politickou koherentnost mezi politikami, eh, pro zvyšování větší efektivity. Jak to udělat? Um, chceme snížit fragmentace spolupráce propagací integrovaných, diferenciovaných odpovědí. Poskytování Aid for trade musí být výsledkem systematičtějšího propojení aktérů, především soukromého sektoru. Politické nástroje jako obchodní dohody, mm, rozvojové financování, e, rozpočtová podpora a tak dále, je to ale nutné využívat lépe. EU e podporuje státy, aby lépe využívali obchodních opatření. 27 zemí nyní 70 zemí má obchodní dohody, 90 má preferenční eh, režimy. Je nutné tedy Aid for Trade eh, využívat lépe, spolupracovat se soukromým sektorem. A jak implementovat evropský eh, externí investiční plán, to je také příležitost. Také se musíme přizpůsobit nové realitě obchodu a investic, to znamená integrovat udržitelný rozvoj podporou fair e, e, etického obchodu. Tady jsme udělali hodně, například zodpovědné řetězce v eh, oděvní průmyslu, eh, respektování lidských práv a tak dále. Dále EIFO musí odpovídat potřebám partnerských zemí. Musíme eh, efektivně, eh, efektivně jít monitorovat. 90 eh, leverage investic je, jsou relevantní pro Aid for Trade. Takže méně politiky eh, a více kvalitativního dopadu eh, zvýšení investic, obchodu a zaměstnanosti. Aid for Trade je o tom, eh, o pomoci vytváření udržitelného růstu a pracovních příležitostí a udržitelné rozvojové politiky. Děkuji, pane předsedo, doufám, že jsem nemluvila příliš dlouho. Děkuji. Pan Siegfried Leffler bude mít slovo jako další ředitelem e, zastoupení v Bruselu z GITS, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen Anbát, Německá organizace pro spolupráce. Než se e, přestěhoval do Bruselu, tak Pan Leffler byl ředitel v Akra od roku 2011 až 16, má 15 let mezinárodních zkušeností v čele e, rozvojových projektů, iniciativ a jeho zkušenosti také e, čerpal e, na středním východě. Pane Leffler, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené dámy a pánové, přeji vám dobré ráno, jsem rád, že tady mohu říct děkuji oběma výborům za zorganizování tohoto významného slyšení a že jste pozvali naši organizaci GIC, která disponujeme praktickými zkušenostmi. Obchod může být skutečně silnou podporou a přínosem eh, pro hospodářský růst, ale eh, znamená celou řadu výzev pro všechny zúčastněné strany, nejenom v rozvojových zemích, ale také v rozvinutém světě. Když se setkáváme dnes, abychom zmapovali situaci, co bylo dosud provedeno a poučit se z toho je zcela zásadní pro zvýšení efektivity opatření v obchodě Aid, eh, v for Trade. Já eh, spolupracuji zejména s ministerstvem odpovědným také za rozvojovou pomoc a s evropskými institucemi a to nám umožňuje získávat takovou obecnou celkovou perspektivu o dynamikách a umožňuje nám to také hodnotit efektivitu implementačních politik. A to předkládáme jak rozhodujícím politickým činitelům, tak také eh, příslušným hospodářským aktérům, abychom jim umožnili lépe jednat. Eh, a dovolte, abych vám krátce teď představil strategii eh, Aid for Trade v Němčině a jmenuje se to Svobodný a férový obchod pro hospodářskou pomoc do roku 2030, kde jsme osvětli nezbytnou politickou koherentnost. Jak jsme viděli v posledních 12 letech od té doby, co byla iniciativa Aid for Trade zahájena, viděli jsme, že výměný obchod eh, mohl snížit negativní efekt, sniž, snížit ty opačné efekty my se snažíme o zvýšení politické koherentnosti a nenechat nikoho zpět, zahrnout všechny a snažit se přispět k vymícení chudobu. S dalšími německými implementačními agenturami eh, a za podpory německé vlády se identifikují nové priority eh, pro naše akce. My jsme eh, definovali šest zásadních klíčových akcí. Za prvé regionální a integrální integraci v rámci příslušných dohod. Za druhé usnadnění obchodu, za třetí infrastrukturu kvality, za třetí ekonomickou striktu, za čtvrté ekonomickou infrastrukturu, za páté produktivní výrobní kapacity a trvale udržitelné hodnotové řetězce a za šesté investice orientované na rozvoj a snažíme se VISTu eh, postupovat tak, abychom odstraňovali stávající překážky za využívání příslušných nástrojů, technických řešení, eh, tréninků a posilování kapacit personálu a také těch, kteří rozhodují. A a my se skutečně snažíme dosahovat trvale udržitelných výsledků, eh, protože podporujeme a pracujeme na dobrém řízení odpovědnosti a transparentnosti, aby se přispělo k šíření těchto zásad. Navíc povzbuzujeme také PPP nejenom ve spolupráci s vámi poslanci, ale se, zúčastněnými, se všemi zúčastněnými stranami. Eh, takže chceme zůstávat otevření pro dialog, pro politiky orientované na rozvoj v oblasti obchodu. PPP bylo již zdůrazněno ze strany panelistů a stejně tak se to musí stát součástí evropských peletek. Evropský plán pro externí investice zahrnuje také zvýšenou spolupráci se soukromým sektorem. Snažíme se vytvářet opatření na míru v rámci Aid for Trade, v rámci podpory obchodu, eh, v rámci rozvoje zapojování soukromého sektoru k usnadnění obchodu. A teď já bych rád osvětlil čtyři zásadní faktory pro úspěch Zároveň jsou ovšem tyto faktory také největšími výzvami. Za prvé zahrnutí soukromého sektoru jako implementující, ale také eh, partner pomáhající v oblasti financů. Eh, nejenom zvyšujeme efektivitu opatření AFT během implementace, ale také mm, eh, vytváříme nové koncepce. Například německá vláda a G, eh, ve jménu německé vlády je GIC také členem Globální aliance pro usnadnění obchodu GATF. Eh, úzce spolupracujeme s mezinárodními a německými společnostmi pro eh, odhalování překážek v oblasti Trade for Trade a využíváme znalostí soukromého sektoru, který přispívá svou měrou k identifikaci těchto oblast, oblastí. A to kombinujeme také s prioritami vlády a se zástupci průmyslu. A tento dialog už nás dovedl ke konkrétním projektům. Eh, díky eh, během toho, během implementace eh, společnosti a podniky přispívají svou expertízou k pokračujícímu, šířícímu se také získávání zkušeností. Jako příklad proto bych vám rád uvedl Montenegro. My jsme měli cíl zvýšit počet expresních dodávek během hodinu z 25 na 65 Tento objektiv byl dosažen pomocí sběru údajů společno, kurírních přepravních společností a v současné době se dosáhlo 55 Pro společnosti v Montenegru, zejména malé a středně velké podniky, které závisí na rychlých dodávkách náhradních dílů, to znamená zlepšení situace. Také e, se snažíme pracovat na dalších oblastech. V současné době e, máme více než 1600 PPP. A e, podle naší zkušenosti je nesmírně důležité zahrnout právě všechny zúčastněné stěny pro dosažení úspěchu. Za druhé bych se rád zmínil o mm, rozvoji dobrého manažování, dobrého řízení a transparentnosti pro snížení nákladů v obchodu. Například v Azakstánu, Kyrgyzstánu, Tadžikistánu, Uzbekistánu Eh, máme projekt, který se nazývá Podporový a regionální obchod v centrální Asii. A mohli jsme eh, dát dohromady celou řadu vládních institucí, jak v rámci těch jednotlivých zemí, tak mezi těmito zeměmi, abychom nastavili dialog a posílili účast všech aktérů v těchto zemích. Vytváříme taky one-stop shopy, čili jednotná odbavovací okénka a také elektronické postupy, které zavádíme pro zvýšení transparentnosti. Význam takových opatření je nezbytným faktorem pro hospodářský růst zahrnutí eh, celé řady aktérů přispívá k dobrých, k dobrým výsledkům. Je třeba zlepšit také odpovědnost, skládání tedy o účtu a transparentnost. A to je eh, skutečně jeden z klíčových zásad pro implementaci naší agendy až do roku 2030. Za třetí se domníváme, že zásady pro inkluzivní Rus jsou zcela zásadní, e, proto heslo Leave no one behind, nenechat nikoho za sebou. I příkladem proto je projekt pro podporu sociálních a ekologických standardů v průmyslu v Bangladeši v textilním průmyslu. Společně s Mezinárodní organizací práce školíme inspektory práce, e, pomáhá a spolupracujeme také s podnikatelskými asociacemi, zejména v oděvním průmyslu. Zapojujeme experty, abychom zlepšili do, do splňování sociálních a ekologických standardů. Více než 870 továren zlepšilo e, svou situaci národních e, Eh, národních práv pro zaměstnance s mezinárodními standardy přes 230 továren zlepšilo eh, ekologické prostředí, prostředí práce, čili vytváříme lepší podmínky pro zaměstnance v těchto podmínech. A v nekon, naposledy bych rád zdůraznil význam komunikace a koordinace mezi partnery Protože každý z nich má jiné vnímání, ale hraje také jinou roli. Celá řada těchto aktérů v našich partnerských zemích um, nám umožňuje dosáhnout správné interakce. A to je přístup, který volíme ve všech našich projektech na základě vzájemného porozumění pro posílení výsledků v rámci AFT. Pakliže byste měli zájem dovědět se něco více o efektivitě naší práce a o deficitech v rámci obchodu a rozvojové politiky ve specifických zemích, jsme vám k dispozici jako GIC. Prosím, podívejte se na naši webovou stránku, kde získáte více informací o našich projektech. Na závěr bych rád ještě zdůraznil, že my za naši perspektivu vidíme nesmírně nesmírně silnou potřebu eh, bojovat proti protekcionistickým politikám, abychom posílili a více čerpali velký potenciál obchodu jako eh, silného nástroje pro trvale udržitelný rozvoj. Děkuji vám mnohokrát. Is, uh, Děkuji a třetím řečníkem je doktor San Bilal z programu ekonomické transformace, obchodu investicí a financí z Evropského centra rozvojové politiky. Pan Bilal je expertem zejména na otázky ekonomiky a obchodu, inkluzivního růstu, regionální integrace, procesu a rozvoje se zaměřením na Afriku a na vztahy mezi EU a ACP. Doktore Bilale, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo a děkuji za pozvání na tuto schůzi. Já si myslím, že z dnešní diskuze je jasné, že pomoc k obchodu je velice dobrým konceptem a užitečným přístupem. A je třeba ho nadále doporučovat. Tento přístup pomohl upoutat pozornost k obchodu, k efektivitě obchodu a k tomu, jak co nejlépe těžit z potenciálu, který obchod nabízí. Myslím si také, že v současné době je obchod velice důležitým prvkem, protože panují obavy z globalizace, o kterých už mluvila paní Jäger, a z nerovností. Měli bychom vnímat tyto obavy v rozvojových zemích, tak i v rozvinutějších ekonomikách. Jsou to obavy z hrozeb, které obchod přináší. Obchod není nic samoučelného, obchod je něco, co přináší výhody. A pokud lidé mají pocit, že ten obchod nepřináší výhody nebo že zvyšuje nerovnosti, když zkrátka příliš mnoho na něm prodělává, na těch obchodních vzorcích, tak vzniknou obavy oprávněné obavy. Takže pomoc k obchodu Aid for Trade je důležitým prvkem, který může usnadnit tento proces a i v budoucnu eh, tak činit bude. Eh, chtěl bych eh, se trošku zamyslet nad konceptem pomoci k obchodu. Zajímalo by mě, zdá se týká opravdu pouze obchodu. Protože Hovoříme-li o pomoci k obchodu, tak e, se do toho zapojují otázky jako e, regionální integrace, rozvoj infrastruktury, příznivé regulační prostředí. Zkrátka, aby probíhal obchod, musí se také něco vyrábět. Takže je to otázka rozvoje produkce, industrializace, služby, role soukromého sektoru, o té už tu byla řeč a potom samozřejmě také role investic. To všechno jsou otázky, které eh, nějakým způsobem jsou odraženy v konceptu eh, Aid for Trade. Takže ta problematika je mnohem širší než pouze ten úzký výsek, kterým je obchod. Pan Lamersen hovořil o flexibilní e, agendě, e, což je jedna, z výhod, ale může to být trochu zavádějící a budit pocit, že se soustředíme pouze na obchod. Pokud jde o koherentní politiku rozvoje, musíme se soustředovat e, na to, že ten koncept Aid for Trade může být nejasný, může být mlhavě vymezený. Jinak ho chápou různí dárci, jinak ho chápou také země, které jsou příjemci, ne každá eh, rozvojová země si musí vyvinout strategii eh, Aid for Trade. Je to, je to žádost od, roz, od, od dárců, nicméně často eh, je to pouze součást roz, celkové rozvojové strategie. Je možné, že dnes může jít také o jakési odvedení pozornosti na čistě otázky usnadnění obchodí, obchodu, které jsou sice důležité, ale nejsou osamocené. To je částečně odraženo v obchodní agendě, která se rozšiřuje a pokrývá čím dál více témat, což znamená, že se musíme zamyslet nad tím, co vlastně dnes Aid for Trade znamená. Klíčovou dimenzí je pomoc Zhruba v polovině prvního desetiletí našeho století, eh, když vznikly rozvojové cíle tisíciletí, začala diskuze o tom, jak využívat obchodu efektivněji. A v dnešní diskuzi neustále padaly zmínky o soukromém sektoru, o investicích, o potřebě přilákat další zdroje investic. Slyšeli jsme čísla, eh, z nichž plynulo, jak jsou čím dál důležitější půjčky, ale možná z toho tak úplně neplynulo, jaký pákový efekt eh, je potřeba k získání soukromých financí pomoc, ta pomoc je vlastně pouze eh, malou částkou, malým prvkem. A chceme-li revidovat náš přístup k Aid for Trade, musíme vnímat eh, o, eh, pomoc jako spíše okrajový prvkem, který má pákový efekt na další zdroje financí, což jsou otázky, které jsou eh, velice dobře pojednány v agendě do roku 2030 v diskuzích o financích. Nejsem si jistý, jestli eh, je ta dimenze dostatečně jasná. Takže to je ta idea smíšených financí které se nevykazují všechny jako pomoc k obchodu. Role eh, v soukromých financování je velice důležitá Existují různé finanční nástroje na podporu exportu, na podporu investic, to jsou všechno důležité aspekty. A z tohoto důvodu si myslím, že můžeme přivítat novou iniciativu eh, Evropské unie na plán externích investic, která se týká Evropského fondu udržitelného rozvoje a také druhého pilíře, kterým je technická pomoc. Eh, sem by spadaly některé prvky té tradiční pomoci s obchodem, ale pak to máme také to obchodní, to podnikové prostředí a třetí pilíř. Pokud je tedy o financování obchodních otázek, tak tady je potřeba vnímat obchod v mnohem širším slova smyslu. Vzniká potom často otázka, koho vlastně podporujeme, o tom už mluvil pan Lamersen. Podporujeme jenom rozvojové země, jak už tu dnes zaznělo, neměli bychom podporovat náš vlastní soukromý sektor. Přitom ale celá práce uh, s podporováním soukromého sektoru v Evropě například, aby uh, mohl těžit ze zahraničních přímých investic, uh, z transferu technologie a vytváření joint venture, znamená, že musíme podporovat soukromý sektor i v Evropě, aby investoval do rozvojových zemí, zejména chudých, z čehož by mohly přijít výhody. Máme tedy zájem na tom, aby se soukromý sektor angažoval a to nejen v rozvojových zemích, ale i v našich zemích. Musíme se přitom ale vyhnout tomu nebezpečí státní pomoci a dotací pro náš vlastní soukromý sektor, e, tak aby se pomoc k obchodu nestala e, pouze nástrojem k podpoře našeho vlastního soukromého sektoru, což by značně vedlo k narušení hospodářské soutěže. Takže ten narrativ eh, pomoci eh, k obchodu a eh, globálního rozvoje by měl být nějakým způsobem skloben. Ještě se zmíním o otázce udržitelnosti. To je aspekt, který tu dnes nebyl dostatečně zdůrazněn. Dozvěděli jsme se něco z německého pohledu. Nicméně při revidování e, strategie Aid for Trade je třeba věnovat pozornost tomu, jak podporovat udržitelný obchod. Životní prostředí, pracovní prostředí, odpovědné praktiky firem, e, to, jak podporovat e, férový a etický obchod, to jsou otázky, kterým se musíme věnovat více, vyčlenit na ně více zdrojů. A konečně otázka genderu. Před létem proběhla velice zajímavá schůze tady v Bruselu o e, roli žen v obchodu. A myslím si, že posílení žen je e, velice důležitým prvkem. Vždycky je to jenom taková dodatečná myšlenka, takový přívěšek k některé problematice, nicméně měl by z toho, měla by z toho být jedna z hlavních dimenzí, tak jako boj proti chudobě. Děkuji eh, vám všem za skvělé prezentace. A paní Jager za chvilku odejde, takže pokud má někdo otázku konkrétně na ní, tak eh, bychom mohli touto otázkou začít. Tak paní, paní Hautala. Já mám velice přímou otázku. Takže, paní Hauta, děkuji Marieta. Já jsem jako všichni velmi pečlivě poslouchala, když si eh, prezentovala nové prvky strategie eh, revidované Aid for Trade. Je důležité, že komise ehm, vydá sdělení to můžou instituce otevřeně diskutovat i aktéři a zainteresované strany. Jak přesvědčíte um, místo předsedu Timmermance, že je třeba vydat sdělení, nikoli pr- eh, pracovní dokument uh, pro um, interní? Já myslím, že jsem ho přesvědčila. Ano, já mám uh, stručnou otázku na, te, na ty prezentace. Jak vnímáte rovnováhu mezi evropskou strategií Aid for Trade a e, akce členských států, které obvykle mají e, mm, jaksi základní prvky podpory vlastní ekonomiky. Paní Ketenka ten dáli. Přesnější otázka možná k nové strategii vy jste zmínil v přehledu, že slušná práce je ehm, klíčem toho, co se propaguje. jedno z hlavních způsobů, jak řešit nerovnost, je ehm, agenda kvalitních pracovních míst, zvyšování kapacity aktérů a slabost ehm, Eh, hnutí na ochranu pracovníků často podkopává tyto cíle. Takže velice konkrétní otázka. Bude konkrétní politika v agendě Aid for Trade, co se týče budování kapacit sociálního dialogu a aktérů na trhu práce, tak aby, prac, aby to nebyla jenom retorika, aby e, slušná pracovní místa e, e, byla agenda, která skutečně bude součástí Aid for Trade. Prosím, dáme slovo na odpověď, pak eh, dostanou slovo další řečníci. Děkuji. Eh, toto jsou vždy ty nejlepší otázky. Já doufám, že po dlouhé diskusi eh, dostaneme pozitivní odpovědi na naše snahu o komunikaci. Nemám všechny odpovědi, ale děláme maximum pro eh, to, že to, to, to, to skutečně si zaslouží významný titul. Je to v souladu s, k mm, sdělení z minulého roku. A listopadem balíček doufáme, že budeme schopni přinést výsledky res, při respektování deseti let tedy oslav e, strategie z roku 2007. Berte to ale jako osobní názor, pokuste se e, nám pomoci přesvědčit i ostatní, aby plnili své cíle, ale práce probíhají a proto, pane předsedo, e, s vaším svolením vás budeme informovat o těchto jednáních. Za druhé, ano, měli bychom Mm, více spolupracovat s členskými státy. Máme nyní příležitost, nový koncensus a v rámci implementace agendy 2030. Dále bychom si přáli společné programování, protože tam máme velké možnosti, jak jsem řekla. Věříme, že bychom měli udělat více no, blending a pod, rozpočtovou podporu, pokud můžeme to, tyto mm, prvky harmonizovat s členskými státy, tak doufejme, efektivita našich kroků bude e, znásobena. Když mluví, i když e, jednáte s někým z rady, prosím, sdělte jim toto poselství. E, slušná pracovní místa, já to obhajuji, mám dlouhou historii. Musíme začít konsultace kapitole kapacita, politika, e, programy, Eh, které jsou cílené. Pro mě je příliš brzy, abych eh, k tomu něco více řekla. Bude to proces. Já udělám všechno pro to z hlediska eh, DG Devko, aby toto hrálo mm, ústřední roli v nové strategii. Ale jako nástroj vám k tomu nemohu říct víc. Děkuji. Paní Jager. Nyní se vrátíme původnímu seznamu řečníku paní Arena, prosím. Já jsem nepoložila otázku paní Jager, protože to je spíše politická otázka. Proč se ta strategie jmenuje Aid for Trade a nikoli, jak to řekl německý panelista, strategie, která by se nazývala obchodní politika eh, orientovaná na rozvoj. Problém je tady. Máme dojem v té strategii Aid for Trade, je nějaké východisko, který je, že je třeba eh, reorientovat rozvoj k směrem ke komerční politice. Já mám příklad. Jedné Afri- eh, v afrických zemích je otázka zda eh, priorita některých zemí v oblasti produkce je dostat se do souladu s fitosanitárními normami evropskými, aby byly úspěšné ve svém rozvoji, a nebo je, zda je spíše třeba analyzovat jejich dovozy a vývozy regionálně, interně, v africkém regionu, aby se zlepšila výměna mezi jednotlivými e, státy mezi tomu východu Africkou, Afrikou, západní Afrikou a podobně. Co je priorita? Když se podíváme na Aid for Trade, tak priorita bylo podpořit projekty v těchto zemích, aby exportovali do Evropy. To znamená, aby byly v souladu s normami fitosanitárními, které jsou hlavními bariérou exportu do Evropy vzdálenost mezi těmito státy, produkce a požadavky Evropy na fitosanitární normy je taková, že e, vlastně ztratí prioritu regionální rozvoj. Je toto rozvojová strategie? Já kladu otázku. Pokud by strategie byla obchodní politika pro rozvoj, pak by se pracovalo úplně jinak. Dělaly by se komerční dohody s Afrikou úplně jiné než to, co se děje nyní. To je bilaterální dohody mezi členskými státy, africkými státy, e, které vlastně ničí regionální rozvoj. Takže to je můj první e, problém s Aid for Trade. Já bych chtěla vědět, jak to definujete. To znamená, měli byste to nazvat obchod pro rozvoj. Druhý problém je, že když řekneme Aid for Trade, tak odpovědnost je za pomoc. Efektivita pomoci ve vztahu k rozvoji. Takže když se zaměříme na pomoc s dodatečnými prostředky, tak bude možné udělat více a možná e, se zaměřit na obchod, aniž bychom zapomněli na zdraví, vzdělání a e, hlavní faktory rozvoje. Dnes vidíme evropskou politiku, která říká, že je třeba využívat pomoc na zabránění migraci, e, Eh, postavit hranice, aby se cizinci nedostávali do Evropy a dále to používat na podporu obchodu směrem k Evropě. Buď eh, to posílíme, anebo eh, z, z, přestaneme klát důraz jenom na efektivitu pomoci. Pak je tady otázka základních práv. Jak v této strategii Aid for Trade E, se pracuje na otázce základních práv, e, lidských práv v těchto zemích. Jak e, zajistit odpovědnost investora. Například já jsem byla v Maroku nedávno a byla jsem překvapená, že z velvyslanice Evropské unie v Maroku řekl, že sejde s mm, zástupci podnikatelů, to bylo velmi zajímavé, a to byli francouzi, jako kdyby, to nebyly, jako tam, kdyby tam nebyli maročtí podnikatelé Maroku. Zvláštní, ne? Myslím, že ironie má své limity. Já jsem byla velmi překvapená. Ale to vyplývá z toho, eh, z té cesty, po jaké jdeme. Že ten rozvoj těchto zemí děláme my, ale nikoli oni. Takže mm, kdybychom, co tedy žádáme od těch investorů? E, aby skutečně přispívali k rozvoji a nejenom k biznesu, k udržitelnému rozvoji e, v rámci komerčních dohod, které máme. Mě by to velice zajímalo. E, každopádně mě velice zaujal příspěvek Eh, německého panelisty a mm, projekty, o kterých mluvil. Děkuji. Maria Halbuch. Já chci navázat na to, co řekla Maria Arena. Také mně napadlo, že stále vycházíme z toho, že ten eh, obchod by měl probíhat mezinárodně, to znamená s námi zde v Evropě. Mě by zajímal regionální obchod, zda Eh, vidíme ten region jako jaksi menší regiony nebo větší, jako západní, východní Afrika, jižní Afrika nebo Afrika jako celek. Eh, rozvoj jakéhosi vnitřního trhu, eh, co se děje tam na místě. Paní Jager řekla, že jsou státy jako příklad, kde liberalizace vlastně vyvedla Mm, lidi z bídy, ale když se podíváme na ekonomiky, jako je třeba Čína, Čína byla velice protekcionistická na vlastním trhu, dokud nevybudovali vlastní produkci, eh, než byli konkurenceschopní mezinárodně a pak začaly teprve otevírat své trhy. My ale očekáváme v našich obchodních dohodách, že liberalizace proběhne hned. Když máme právě ten příklad Afriky, když tam obchodujeme, tak jde především o suroviny. To tady, to mluvila paní Jagra o problému. Jak chceme podpořit zpracování v těchto zemích, když už musí všechno hned otevírat a nemohou chránit své trhy. Tady vidím rozpor. A e, já bych chtěla slyšet, jak začít zpracovávat na místě a nejenom tah- vytahovat suroviny z těchto zemích. To by e, mě zajímalo, jak to probíhá, protože teď to by bylo jinak, než, než jsme toho svědky teď. Vy jste prezentovala řadu problémů, mimo jiné vylučování lidí, vyloučení, když například obchodujeme se surovinami, které se, kteří se za, e, těží za nedůstojných podmínek pro pracovníky, tak Možná to souvisí tedy s těmi státy, ale nikoli s těmi mm, občany. Vy jste mluvili o, mluvila o řadě problémů. Já chci zúraznit ten, eh, se zaměřit na ten problém udržitelnosti. Ehm, řekla, že to je není ehm, centrálním tématem. Ehm, Marie Arena teď hovořila o odpovědnosti podnikatelů, jak to zajistit hm, když jim to necháme, když to na nich necháme jako dobrovolný no, závazek, odpovědnost za životní prostředí, klima, lidi, pokud to bude dobrovolné, máme zkušenosti, že to bude jenom částečně nebo vůbec to nebude respektováno. Potřebujeme tedy závazná pravidla. Ani tady jsem nenašla odpovědi, které ale velmi mě to zajímalo. Charles Geres, prosím. Děkuji. Já mám spoždění. Ten problém, o kterém jsem chtěl mluvit, se možná řešil v mé, v mé nepřítomnosti. Pokud ano, tak mi řekněte. Já mám otázku k, k jaksi k bázi jednání se, s africkými zeměmi ACP. To je článek um, 24 GAT Eh, obchod organizovaný na mezinárodní úrovni se eh, děje se, nebo v minulosti se děje mezi státy s podobnou produktivitou. Nyní ale jsou, mají partneři takový značný odstup v produktivitě. Otázka je, zda, zda tento článek GATT eh, lze ještě obhájit jako bázi. Otázka tedy na úvod. E, problém v tom, v tomto článku, e, který se, který je hned na úvod jednání, když je nepřiznaný spor, spor mezi Hansenem a Michelem, Hansen chtěl um, jednání, Louis Michel řekl, dobře, budeme jednat o obchodní dohodě o rozvoji, takže byly dvě vize. Jedna byla liberalizace, která se obtížně obhajuje, protože rozdíl v produktivitě je tak obrovský, že není možné žádat africké země, aby otevřely své ekonomiky, jak je to předpokládáno v článku 24. Takže tady je problém už na začátku. Je možné to všelijak upravovat, dělat nějaké doprovodné pol, eh, politiky, ale jádro je, eh, mm, je, že problém je v tom, že ten základ není dobrý. Evropská komise není jenom autorem mezinárodních dohod, které již existují a nemohla by Eh, dělat takovou obchodní politiku, která by propagovala obchod samozřejmě, ale na rovnoprávném základě. A já bych byl pro, jako liberál, pro propagaci obchodu, ale není možné aby o, o, protekcionistická opatření, které Evropa dělala od začátku, a ty, které může nabídnout těm, s kterými vyjedná ekonomická partnerství. Myslím, že e, určitá myšlenka spravedlnosti by měla vstoupit do této diskuse. Děkuji. Chtěl by se ještě někdo za členy kopit slova. Otázky kolegy Gerence se týkají spíše prvního panelu OECD, takže Chcete-li na to odpovědět, můžete tak učinit, než se vyjadří panelisté. Chcete k tomu něco říci? Já se domnívám, no řeknu několik bodů. Jeden bod jestli tady ten obchod má být sever a nebo mezi jednotlivými regiony. A většina růstu obchodu a dynamika je spíše jich-jich. Když hovoříme o strategii Air for Trade z hlediska Evropské unie, tak Evropská unie to sice jaksi startuje, odtud se vychází, ale kapacita, která se vyvíjí, se soustředí spíše kapacitách pro obchodu na globálním základě, a to se netýká tedy jenom těch regionů nebo jenom EU a nějaké země. Co se týče článku 24, rád bych řekl, že tyto diskuse stále ještě pokračují v rámci VTO jako takové. Jako součást DDA jedna z diskusí, která probíhala, kde byly představeny nové návrhy, eh, zejména v jízdných ustanoveních, Máme tady různé názory, různé vize v rámci VTO a mezi jednotlivými členy, kde se odrážejí některé z věcí, které jste právě řekli ale někteří naopak říkají, že způsob, jak rozvíjet výrobní kapacity, je díky liberalizaci. Doporučení v rámci dohod pro usnadnění obchodu, kde se jedná o vytvoření rovnováhy v rámci vytváření hodnotových řetězců, eh, protože vaše kapacita pro vývoz závisí také na kapacitě dovozu a na efektu obou. Čili jsou tady různé představy. A ty eh, různé názory, které jsou tady, reflektují také různé názory ve VTO. Takže musíme pokračovat v těchto diskusích i v našich obou výborech a nyní dostanou slovo panelisté každý tři minuty. Možná, že by mohl začít pan Leffler. Pokusím se. Paní Areno, děkuji vám mnohokrát za váš příspěvek. Politicky to nebudu komentovat, protože to mi nepřísluší, ale mohu vám říci, že alespoň tedy z německé perspektivy po 15 letech velice úzké spolupráce se soukromým sektorem a ve velice těsné spolupráci nebo řekněme za celé podpory o průmyslu jsme se naučili, poučili a přizpůsobili své aktivity směrem k této nové strategie, která má velmi silnou orientaci na rozvoj. A to je něco, co známe skutečně z terénu. Je třeba posílit kapacity a struktury v našich partnerských zemách, abychom jim umožnili vůbec vyjednávat a abychom je uschopnili, aby se dalo dojít k určitému kompromisu, který přinese užitek oběma stranám. Čili jako profesionál z oblasti rozvojové pomoci a zároveň ekonom eh, chci říci, že toto je vzorec, na kterém bychom měli pokračovat, samozřejmě za podpory institucí. A e, ve většině našich programů hledíme rovněž na orientaci na vývoz, ale rovněž vidíme, že je tady posílené obchodování v regionu samotném. Některé regiony, no prostě regiony se liší, země se liší, a my se snažíme eh, prostě pohlížet na Afriku jako na jeden prvek, ale to je něco, úplně, ale eh, třeba eh, západní Afrika něco jiného než i východní Afrika. Je třeba, abychom si to uvědomili a vy jste prostě konstatovala věci, které my děláme a ve které pevně věříme, ale také se domníváme, že tady evropská politika hraje svou roli, ale to je zase vaše povinnost a vaše práce. Můžeme vždycky jenom reflektovat a dávat vám zpětnou vazbu, jak to vypadá a e, snažit se uschopnit příslušné země, aby mohly navýšit své kapacity. Co se týče Číny, teď velmi osobní poznámka. Když se dívám na Čínu, vždycky jsem na ní hleděl ano, Čína měla ohromný růst, ale Čína je velmi specifický případ, jak my všichni víme, dámy a pánové, protože je to obrovský domácí trh, které, který většina zemí nemá a také má jinou historii Čína než mnoho jiných zemí. A jejich tedy eh, bod, eh, jejich startovací bod východisko se liší. Děkuji. Tady zazněla celá řada otázek, možná stručně ke článku 24. Perspektiva rozvojových zemí, co je možná překvapující v pravidlech GATT a VTO je, že jste-li rozvojovou zemí a chcete-li mít eh, dohodu o volném obchodu, nemusíte substančně liberalizovat váš obchod učiníte-li to s pokročilejší ekonomikou, tak to musíte dělat za respektování článku 24. Z perspektivy rozvojových zemí tady vzniká ta otázka, proč je tady ta diskrepance, pro kterou existují historické důvody. Neříkám, že článek 24 je špatný, myslím si, že to byl docela dobrý nápad, ale existuje tady tento rozdíl. Vaše otázka je zaměřena na to, že je že toto jsou velice politické záležitosti, ale ne pouze ekonomické otázky. A to vyústňuje ve volby. Eh, já znám příklady z minulosti, včetně také Evropy, kdy Aid for Trade měl, se soustředilo na specifické záležitosti, eh, které byly spíše v zájmu donátora, toho, kdo poskytoval finanční ceny a nebyly tak zajímavé pro přijímací zemi. Eh, jeden příklad tady zazněl v kontextu vyjednávání s Afrikou, když Evropská unie se poskyt se snažila vytvořit širokou agendu v rámci partnerských dohod tak klíčem pro Aid for Trade byl týkající se veřejných zakázek a dalších služeb, kde u kterých některé země nechtěly vyjednávat. Ale nikdo eh, jak si nevyvíjí násilí, aby se akceptovaly takové, kde je tady taková široká škála možností v Aid for Trade, eh, je tak velká, že by bylo zavádějící domnívat se, že Aid for Trade eh, je pouze politickou záležitostí. Není to také jenom i o liberalizaci nebo o volném obchodě. Aid for Trade je také vytváření infrastruktur výrobních kapacit a také regulačních rámců není třeba liberalizovat jakýkoliv druh obchodu. Eh, tady existuje spíše podpora zemím, aby získali lepší eh, pozici pro obhajobu svých zájmů. Aid for Trade chce umožnit eh, přístup rozvojových zemí na sever, ale to není jediná možnost, to by bylo skutečně zavádějící. Je to tady volba zemích chtějí-li tedy vyvážet do EU anebo eh, v rámci regionu, ale všechny země v Africe eh, se snažili také eh, realizovat obchod v regionu samotném. Není to vždycky jenom jedno, to většinou existuje obé, jak snaha o export do Evropy, tak do regionu jako takového. A důležité je také bojovat za dodržování standardu, což je pro nás důležité chtějí ty země také eh, obchodovat, musí ale splňovat eh, pravidla. Poslední bod je, to se týká obavy v rámci globalizace. Eh, trade nevede k exkluzi, k vyloučení v některých rozvojových zemích, ale i v některých našich zemích došlo k určitému zklamání, že obchod eh, znamená, že někteří vyhrávají a někteří prohrávají, ale Aid for Trade může být ne jediným, ale jedním z nástrojů pro zvýšení růstu ale nelze na to hledět pouze eh, v tom úzkém pohledu obchodování, ale v tom širším pohledu, který jsme zde představili. Děkuji. Děkuji a teď je na čase dát slovo zpátky panu Winklerovi. Děkuji moc krát, pane místopředsedo, a děkuji všem účastníkům této debaty. Myslím, že ta debata přišla naprosto v pravý čas, protože musíme diskutovat o světě, který se prudce mění. Obchod se přesouvá do digitální sféry, do virtuální sféry a všechno se mění kolem nás tak rychle, že musíme naplnit staré koncepty novým obsahem. A myslím, že můžeme bezpečně říci, že potřebujeme revizi evropské strategie a ta revize eh, musí proběhnout velice pečlivě, musí zohlednit různé eh, novoty našeho světa. Eh, obchod musí podporovat rozvoj, ale nejen takhle, jaký rozvoj, nejbrž udržitelný rozvoj. Potřebujeme pracovní místa pro rozvoj v Africe, v Asii, ve všech rozvojových zemích desítky milionů pracovních míst a Aid for Trade k tomu může být důležitým příspěvkem společně s rozvojovou strategií, s jakoukoliv budoucí evropskou strategií eh, migračních otázek. Děkuji moc krát za tuto debatu a děkuji za společnou organizaci výboru Minta a